předsedou španělského parlamentu a zemřel eh, ve vězení za frankistické diktatury. No a nyní na dvě minuty dám ještě slovo naší milé kolegyni Emer Kostelo. Děkuji, pane předsedající.